hlasování, zahajuji zasedání. Anderson. Pan Anderson eh, eh, požádal o slovo, procedurální připomínka. You have the floor. Máte slovo. Anderson, you have the floor. Andersone, máte slovo.